Colleghi, vi, vi prego di fare silenzio, siamo troppo numerosi, quindi consentiamo alla, <laughs> alla relatrice di poter esporre. Però prima di tutto l'approvazione dell'ordine del giorno. Ieri è stato... Dobrý den, vítejte, já bych chtěl zahájit naše dnešní zasedání. Budeme tu mít několik změn na pořadu jednání oproti původnímu pořadu jednání. Tyto změny se týkají zprávu eh, z výboru pro zahraniční věci, která bude až v pondělí 27. Eh, června. Druhá změna po rozhodnutí, které bylo přijato 15. Eh, Na základě rozhodnutí přijaté 15. června byl tedy rozhodnuto o revizi parlamentní politiky v oblasti Eh, zahraniční a bezpečnostní politiky. Potom budeme mít zprávu pana Sariuše Volského, který je předsedou delegace pro vztahy s NATO a potom tady budeme mít eh, marockého ministra, který bude hovořit o ústavních reformách, které navrhuje marocký král v současnosti. A na závěr budeme mít výměnu názoru s egyptským ministrem zahraničních věcí Nabilem Al-Arabem, Nicméně mezi tím došlo k změnám ve vládě, takže toto setkání bylo zrušeno. Pokud se nikdo nemá žádné námitky, tak můžeme přijmout pořád eh, jednání schválit. Sdělení na základě mandátu které bylo udělené úřadem předsednictva, rozšířeným úřadem předsednictva. Zpravodaji o vnější službě Brok eh, Gualtieri v Rolstadt zkoumají způsob, jakým se aplikují principy z prohlášení vysoké představitelky o politické zodpovědnosti ve službě pro vnější činnost a operační eh, způsoby provádění těchto principů v této úvodní fázi. Výbor pro zahraniční věci na podzim proto chce předložit eh, konkrétní doporučení. Nyní přejdeme k finančnímu nařízení eh, pro eh, roční rozpočet Evropské unie. Spravodajkou je paní Franciska Katarina Brandner. Čeká nás projednání návrhu stanoviska a chci vám eh, ještě říct, že 17. června byl scambio di, di opinioni su questa riforma. Eh, byla lhuta pro, předložení pozměňovacích návrhů. Nyní se budeme Nyní se těšíme na to, co nám řekne paní zpravodajka. Good morning everybody. Um, thanks for being... Dobrý den, děkuji, že jste dorazili tak brzo v 9 hodin na diskusi o finančních eh, otázkách. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům a dalším, kteří spolupracovali na tomto stanovisku. Podle mě to pomohlo textu. A já bych v podstatě chtěla jenom upozornit na několik bodů. Myslím si, že v celé řadě věcí eh, spolu souhlasíme. Eh, upozorním tedy na tři věci. Je to 12, 11 a 4. 2, 11 a 4. Nejprve tedy čtyřka. Už jsem je tady prezentovala naposledy, protože se dotýkají některých regionů tohoto světa, které možná nejsou až tak kritické, nedostávají se na titulní stránky novin. To například Tuvalu, kde eh, Evropská komise má zastoupení, ale jinak tam eh, nemá žádnou strategii. A tam šlo o to, aby eh, se administrativní rozpočet služby pro vnější činnost mohl delegovat na komisi. Budeme muset ověřit do dnešního odpoledne, jestli skutečně žádají o vedoucího delegace, který by tam to mohl schválit z jiné země. Protože pokud by to bylo možné, tak bychom nemuseli posílat delegaci nebo jejího eh, eh, ředitele. To doporučovala paní Gressle, ale musíme ověřit, jestli je to skutečně možné, spíše než abychom to delegovali zpátky na komisi. Paní Gressle má obavy, že potom bychom nemohli přesně dohlédnout na to, kam ty peníze jdou, takže já se eh, spolehnu na to, že do dnešního odpoledne dostanu na to definitivní odpověď. Potom jde o ty svěřenecké fondy, to je pozměňovací návrh číslo 11. A tyto svěřenské fondy by možná také mohly být řízeny Evropskou bankou. Tedy eh, šéfy misí, ale v tom ne, nepanuje koncensus, takže se tam to asi nepodaří vyřešit eh, kompromisním eh, pozměňovacím návrhem. A je to také velmi citlivá záležitost eh, v rozpočtu, tam se to týká článku 55, takže asi na to řešení nenajdeme. A potom je to pozměňovací návrh číslo 12, který se týká přímé rozpočtové pomoci. A já jsem včera o tom diskutoval se zástupci EPP. Oni měli problém s odstavcem 3, tam šlo o monitorování lokalit. A já bych to změnila ústním pozněvacím návrhem tím, že odstraníme slovo monitoring, civil society a tak dále. Tak, abychom je ujistili o tom, že nezavádíme nic nového v oblasti institucí, takže pouze vypustíme slovo monitoring u třetího odstavce. Tím doufám, že se to vyřeší. Jinak všechny ostatní pozměňovací návrhy přijímám. Ještě tady byl ALDE, pozměňovací návrh od ALDE. Where it says on the uh, measures, uh... Týká se to opatření pro transparentnost. Nejde jenom o to, kdo přijímá pomoc, ale co s tou pomocí také udělá. A v jednom pozněcím návrhu se říká, že by se to mělo týkat pouze rozpočtu pro zahraniční politiku u hlavy nebo účasti čtyři. Okruhu čtyři. A já se chci zeptat, jestli bychom mohli eh, vyjmout tento odkaz, aby to zůstalo obecné a potom bych to mohla přijmout a předložit ke schválení. Pokud mi tedy někdo řekne, že to tak jde, tak eh, to také mohu přijmout, ale jinak všechny ostatní pozměňovací návrhy ráda přijímám. Děkuji vám ještě jednou za spolupráci. No, Slovo má stinový zpravodaj jako první. Pan Nejnsky. Thank you, President. Well, uh, Pani Nejnsky. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Nejdříve bych rada vyjádřila uspokojení z toho, že se našemu výboru podařilo předložit návrh stanoviska jsem přesvědčena, že přináší transparentnost a flexibilitu zprávě rozpočtu EU a také lepší řízení zprávu evropských finančních prostředků. Je třeba jasně rozdělit eh, linie mezi eh, Evrop, politické skupiny v Evropském parlamentu je zapotřebí se věnovat těm řeckým, řeckým fondům. Je třeba um, se jasně zaměřit na administrativní rozpočet komise, jak už bylo zmíněno. Při diskuzi v minulém týdnu bylo vyjádřeno, a já jsem přesvědčena, že ty svěřenské fondy musí být zpravovány jen komisí, jako nový mechanismus musí být obezřetně eh, kontrolovány parlamentem a to můžeme učinit v průběhu udělování eh, absolutoria. Parlament nemá eh, tutéž eh, kontrolu nad Evropskou investiční bankou a je nepřijatelné, aby evropské delegace, aby administrativní rozpočty pro parlamentní delegace byly zpravovány komisí, takže budeme ztrácet kontrolu nad správním řízením rozpočtu delegací což může vytvářet ještě větší chaos, než jaký máme. Evropská unie nevybuduje silnou vnější službu, pokud bude možné převádět některé zodpovědnosti na jiné instituce. To je víceméně vše, co jsme chtěli zdůraznit za EPP. Děkuji. Bene, ci sono... Děkuji. Nezdá se, že by se ještě někdo hlásil do diskuze. Chci proto poděkovat kolegyni Brandner a kolegyni Nejnsky a můžeme uzavřít tento bod na našem pořadu jednání. Následujícím bodem je zpráva pan, pana kolegy Sariuse Volského, vedoucího delegace pro vztahy s NATO, tedy předsedy delegace pro vztahy s parlamentním schromážděním NATO a teď musíme na 10 minut přerušit naše zasedání. Děkuji vám za pochopení. Ten minutes. <laughs> We have no other chance anyway. Musíme počkat.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 od 17. do 30. se tentokrát to bylo 27. do 30. se eh, konala, konalo zasedání parlamentního shromáždění NATO. 250 eh, parlamentních delegátů se zúčastnilo, eh, to znamená, že to jsou zástupci parlamentů zemí združených v NATO. Evropský parlament byl zastoupen mm, oddělenou delegací a ve Varně naše delegace se skládala tedy z pěti členů, pana Sariuse Volského, paní Pasku, Jira Mandurel, Tanoka a paní Jachtemaky. Na zasedání byl přítomný generální tajemník NATO, ministr zahraničí a zahraničních věcí Bulharska a pět hlavních bodů projednávaných bylo arabské jaro, ochrana proti eh, raketám v Afghánistánu, nový strategický koncept NATO a a Quindi c'è il nostro relatore. Kybernetická bezpečnost. Kolega Sarius Volský je zpravodajem a já mu proto teď předám slovo. Grazie, presidente. Uh, Vy už jste ocitoval všechna fakta, takže já si dovolím jenom to ohodnotit. My jsme se rozdělili na výbory v rámci parlamentního zhromáždění. My jsme byli na politickém výboru, obraném výboru a ještě ve vědě a výzkumu. Na politickém výboru se diskutovalo o zprávách, o nové strategii NATO O tom, tam se hovořilo o bulharském pohledu na věc, o vzestupu Číny, o dopadu arabských lidových revolucí, o vývoji v Bělorusku, jakož i o posledním vývoji v Pakistánu a dopadu na Afganistan. Na obraném výboru ten, ta hlavní linie se týkala združování a sdílení zdrojů, době omezených rozpočtových prostředků. Také byla přednesena zvláštní zpráva o NATO a EU, paní Zamelin. To se týkalo operací NATO a nové strategie a také o Evropské unii jako e, partnerské organizaci. Šlo o to, jak odstranit překážky ve spolupráci mezi NATO a EU, tak aby obě organizaci spolupracovaly k oboustranému prospěchu. Paní zpravodajka také hovořila o nových eh, možnostech, možnostech daných Lisabonskou smlouvou a o tom, jak to převést do politické praxe. Také se hovořilo o vojenských nedostacích na úrovni EU a poté se hovořilo o dopadech krize, rozpočtových škrtech, o snížené podpoře veřejnosti a hovořilo se také o takzvaném genském rámci a o franco-britské obrané dohodě, která byla uzav- což byly věci uzavřeny v loňském roce. Jinak eh, hlavní sdělení té zprávy eh, bylo velmi kritické vůči Evropské unii. Na plenárním zasedání byl přítomen eh, generální tajemník NATO Rasmussen, bulharský minister obrany a zahraničních věcí a také velitel eh, operací eh, NATO v Libii. Po zkušenostech s předchozími zasedáními, které se konaly také v Edinburgu a jinde, jsem byl pesimistou, protože ten zájem nebyl valný, potom eh, rostl, to bylo také díky přítomnosti Madeleine Albright v naší skupině. A na posledním plánu zasedání, kde se hovořilo o vztahu mezi EU a NATO, si myslím, že se to vyznačovalo dostatkem respektu, dostatkem pozornosti. Také se diskutovalo o následujících tématech, to bylo ve všech výborech, arabské jaro, zvláštní Eh, zájmem o operaci NATO v Libii, potvrzení mandátu této mise přes určité pochybnosti o dosahu nebo rozsahu toho mandátu, jestli se to má omezit pouze na ochranu civilistů nebo i na změnu režimu. Potom e, protiraketová obrana. Tady šlo o spolupráci s Ruskem, pokud by Turecko nechtělo být eh, součástí eh, tohoto systému, tak by se Bulharsko nabídlo jako místo nového radaru. Eh, hodnocení rizik společně s Ruskem by vedlo k dvěma způsobům architektury toho systému, které by se mohly rozvíjet. A dlouhá jednání s Ruskem budou asi v příštích měsících a možná i letech následovat. To byly hlavní závěry týkající se protiraketové obrany v Afghánistánu. NATO má v Afganistanu 132 tisíc vojáků, eh, dosud přišlo život asi 2,5 tisíce vojáků, eh, bylo přislíbeno datum stažení jednotek a někteří kritizovali eh, úmrtí civilistů Eh, jednotek ISAF. Spojené státy chtějí stáhnout své jednotky do roku 2014, tolik tedy v Afganistánu. A nový strategický, nová strategická koncepce na to, tam jde o správnou rovnováhu mezi kolektivní bezpečností podle článku 5 Washingtonské smlouvy a novými hrozbami, jako je terorismus a kybernetická eh, bezpečnost. Platnost článku 5 by měla být potvrzena podle bulharského ministra také na oblast jeho východní Evropy, Evropy nejenom tedy pro pobaltské státy. Kybernetická bezpečnost, to je teď velkou prioritou na to od roku 2007, od tedy toho útoku na Estonsko. Vítají se nové iniciativy, například to výzkumné středisko v Talinu a výměna názorů mezi spojenci Nicméně eh, bylo uznáno, že je potřeba tomu věnovat mnohem více pozornosti. Jak už jsem eh, říkal, ty vztahy nebyly eh, moc, vztahy mezi EU a NATO nebyly předmětem diskuze příliš intenzivně a hovořilo se také o nedostatečném příspěvku evropských spojenců k misi v Libii a tím, bylo, tím byla ovlivněna diskuse na parlamentním zhromáždění. Nicméně naše delegace se aktivně účastnila všech diskusí ve výborech. Já jsem se setkal s Karlem Lamersem, vedoucím toho parlamentního zhromáždění tom. Hovořili jsme o tom, jak je potřeba co nejvíce zúročit vztahy mezi parlamentním zhromážděním a naším parlamentem. Pozvali jsme ho do Bruselu po letních prázdninách a pan Lamers pozvání přijal. Ale ještě se musíme rozhodnout, jak s tím naložíme. Dále potřeba posílit kontext mezi zhromážděními NATO a Evropským parlamentem, tak aby práce Evropského parlamentu byla více vidět. Naše delegace se také v říjnu zúčastní 57. výročního zasedání s tím, že budou prodiskutovány Bukurešti, s tím, že budou prodiskutovány nové návrhy. Grazie. Děkuji panu kolegovi Sariusi Volskému, který zpravodajem přeje si někdo vstoupit do diskuze. Kolega Brok, prosím. Pane předsedo, milí kolego, Sedlsky Volský. Pár otázek k vaší velmi zajímavé zprávě. Hovořili jste na schromáždění o otázce spolupráce Evropské unie a NATO a o, a o tureckém vetu protože tady jde také o vojenskou spolupráci v rámci civilních krizí, jde také o krizi v Afganistánu, kde tato spolupráce nemůže fungovat, protože tady jsme doposovat čelili tureckému vetu, kvůli kterému vlastně se na to této spolupráce nemohlo účastnit a mě by zajímalo, zdali se o tomto tématu vedla debata, zdali se o této otázce hovořila a zdali tedy tato situace se může nějakým způsobem změnit a zlepšit tedy situace našich vojáků. Co se týče obraného raketového systému USA, Česká republika v posledním týdnu se rozhodla, že se tohoto systému ochrany nebude účastnit. Ministr zahraničí Vondra toto prohlásil. To znamená, že ten závazek nebo v podstatě ta spolupráce, možná spolupráce České republiky, republiky v rámci raketového ochranného systému již tedy není na pořadu dne, takže bych rád věděl, zdali jste se o tomto tématu bavili, zdali došlo k nějakým změnám, protože to je pro nás dost důležitá otázka, protože v podstatě všichni si nějakým částečným způsobem toho účastníme. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo si přeje slovo? Kolega Tanok? Nessun altro intervento? Nikdo jiný se nehlásí o slovo? O parlamentním schromáždění s NATem. Yeah. well, that because I will say a few words. <laughs> <laughs> Dobrá, řeknu tedy pár slov. Um, is the Varna. Yes. Yes, well, I accompanied uh, as first vice to je kvarně, ano. Já jsem eh, předsedu na různých jiných delegacích a byl jsem také na této návštěvě. Bylo to zajímavých několik dní. Obávám se, že jsem nebyl příliš potěšen eh, tím eh, formálním postupem našich kolegů z národních parlamentů. My jsme se účastnili mnoha diskuzí, učinili jsme mnohem víc práce než oni. Pracovali jsme opravdu eh, vytrvale a přispívali jsme do diskuzí ze všech možných úhlů. Nicméně je tu taková eh, eh, kulturní roztržka, takže samozřejmě, když se hovoří o Afghánistánu, o Libii, hovořilo se o nebezpečí zdvojování, opakování situace v Somálii a e, na, v africkém rohu. Hovořil se o Atalantě, o této misi a o dalších tématech. Jedna schůze byla věnována spolupráci NATO a EU, ale nebylo vůbec zmíněn Evropský parlament nebo jakou má úlohu v této spolupráci což bylo tedy politování hodné, ale my jsme museli připomínat našim kolegům z národních parlamentů, že skutečně věci myslíme vážně a že usilovně pracujeme. Prosím kolegu Landsbergise, aby si vzal slovo. Thank you, Mr. President. Yes, I... Děkuji, pane předsedo. Eh, já to vidím tak, že ve Varně hlavní problém eh, nebyl problém. Možná, že jsme se dotkli tím, že teď hovoříme o problémech na to a hlavním problémem je narůstající nedůvěra mezi evropskými členy na to možná u některých tedy evropských členů na to na jedné straně a Spojenými státy na druhé straně. Velice významnou eh, poznámku učinil pan Gates v tomto smyslu ohledně bezpečnosti a také, jak teď právě bylo zmíněno, došlo ke zklamání evropských partnerů ohledně americké schojivosti k Rusku a um, budování tedy raketového deštníku. Je třeba využít této příležitosti, když nyní máme spoustu času k tomu, abychom promluvili si o hlavních problémech. Ne jen o tom, jak to bylo ve Varně hezké.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 těch eh, dvou okupovaných eh, gruzínských regionech eh, ruskou armádou a za druhé, jestli se o tom hovořilo v kontextu nadějí Gruzie na členství v NATO. A pak mám druhou otázku, a sice jestli se někde diskutovalo o nebezpečné militarizaci Náhorního Karabachu. A třetí věc, což je prozba z mé strany, kdyby eh, tady byl přítomen předseda parlamentního zhromáždění to Lamerc, tak by bylo možné to propojit také s schůzí výboru. Už nikdo nežádá o slovo. Přeje si pan zpravodaj něco dodat na závěr? Prosím. Děkuji. Já bych chtěl odpovědět Elmarovi Brokovi, ale vidím, že teď mluví s Franciskou Brantner. <laughs> You don't need my answers. Ani po mě odpověď nechcete, jak vidím. Berlin plus, k tomu se nic nového neřeklo, jak eh, hovořit s Tureckem, aby všechno, co tam bylo řečeno v té souvislosti, nebylo nic nového. Zdá se, že ta situace je ve slepé uličce. A stejnou poznámku jsem vlastně pronesl už po tom parlamentním shromáždění v Edinburgu před třemi lety. Byli jsme na stejné úrovni jako zástupce iránského parlamentu Majid, podobně s námi zacházeli. Já eh, jsem se to snažil s ostatními nějak překonat, přenést se přesto tím, že jsme vyvíjeli eh, výjimečnou aktivitu, ale protokolárně eh, nám například nebyl dán prostor, nebylo nám dáno slovo v diskusi s Rasmusenem, s tím velitelem NATO v Libii, protože oni mají eh, svůj eh, protokolární pořad řečníků, ale i tak jsme se snažili být co nejaktivnější. Problém je, že naše kolegové z národních parlamentů, kteří se to účastní, žijí v trochu jiném světě. Někteří poslanci mají na starosti EU a ostatní mají na starosti NATO, takže mezi nimi nefunguje komunikace někdy ani od našich eh, kolegů z národních parlamentů. Máme problém sehnat informace. A já si myslím, že v tom se projevuje přednost Evropského parlamentu a tady chci upozornit na to usnesení Elmara Broka a pana Altieriho, kde se hovořilo o tom zbližování národních parlamentů a Evropského parlamentu. A problém s tím eh, parlamentním zhromažděním NATO je jednak nedostatek vlivu, eh, to, že je to čistě na ozdobu. A co se týče debat, tak eh, se tam scházejí lidé, kteří se specializují na bezpečnost a obranu, ale současně je to vždy dominováno těmi národními hledisky. Žádné strategické myšlení na úrovni NATO se tam neprojevuje. A to jsme se snažili například my podnítit tím naším usnesením, tedy usnesením Elmara Broka, Altieriho a ještě dalších. Takže my máme tu výhodu té možné vertikální integrace eh, na straně parlamentu, ale to chybí tomu Parlamentu zhromáždění ale já jsem se snažil také zdůraznit to, že parlamentní shromáždění NATO, ale také ostatní lidé, kteří pracují v NATO, považují Evropskou unii za jakýsi doplněk jako potenciálního partnera, se kterým stojí za to hovořit, takže je tady velký rozpor nebo rozdílný pohled na věc. A ještě k tomu, co říkal eh, prezident Landsbergis po projevu Roberta Gatese, se to eh, velmi změnilo. Asi jste většina to sledovali, ale on spochybnil vůbec eh, přítomnost Američanů a spochybnil samotnou existenci NATO, což čím dál tím více ukazuje, jak důležité je budovat evropský pilíř NATO, což je společná obrana a bezpečnostní politika a neustále se objevuje nebo hovoří o tom, jak jsme slabí. Údaje hovoří sami za sebe. Před 20 lety byl příspěvek Evropské unie 50% výdajů, teď je to 25%. Takže američané považují Evropany za teď nevím, eh, jaké slovo použít, abych někoho neurazil. Eh, takže eh, nás možná považují za příživníky trochu tím, že Evropské, Evropská unie se nechce podílet na společných operacích a, ne, a když už se podílí, tak nemá ani dostatek eh, nábojů. Takže ten kontakt jednak chybí mezi oběma organizacemi, možná, že je to i naše chyba. Naše neschopnost se ukázala právě v té operaci v Libii a vedem ke škrtům rozpočtu a nedostatku zájmu na naší straně. To myslím, že Gates popsal správně. A co můžeme udělat my jako parlament je asi to, že bychom měli jednat také prostřednictvím našich národních parlamentů, aby chom jednali eh, více integrovaně, aby se neprojevoval dominantně vždycky jenom národní pohled. Protože to, o čem hovořili ti národní poslanci, bylo neustále opakování stejných věcí. A panu Liskovi musím říci, že bohužel Gruzie nebyla vůbec předmětem diskuzí. Původně eh, rada NATO po invazi, kdy jsme se tady eh, sešli na mimořádném zasedání AFETu, ty reakce byly velmi pozitivní, ale teď to vypadá, že všichni víceméně akceptovali status quo v zájmu hladkých vztahů s Ruskem. Takže to vůbec se ne, neprojevuje tato otázka. Probably. No, but I mean, really, really the, the, the, the... Ale pravdu o groze někdo nemluví. A můj názor na to, který jsem se snažil šířit, je tom, že doplňkovost NATO a Evropské unie v Afghánistánu například byla úplným selháním. Možná si vzpomínáte na to německého generála, který se vrátil z Afghánistánu na protest, náš příspěvek ve Malí, na to se to nelíbilo a tak dále. A Libie je nebo následující e, příležitost prokázat, že NATO a EU mohou spolupracovat a že existuje synergie mezi oběmi. To jsem se tedy snažil prosadit, ale myslím, že realita není, eh, nebo neodpovídá, protože na to nemá zájem a Evropská unie eh, nemá možnosti. Jsou to pořád stejné zájmy, tedy, pardon, stejné země, kde ale, které jsou ale zastoupeny různými lidmi, takže ten postoj není jednotný. A teď se vracím zpátky k tomu stanovisku Broka Altieriho o tom, že by možná mělo vzniknout něco, nějaká společná půda mezi parlamentem a zhromážděním, tak, abychom mohli ovlivnit eh, obranu a bezpečnost. Protože jinak se příliš prosazují ty ekonomické zájmy, dojde k bankrotu Řecka a tak dále a zapomínáme na tyto věci. A pokud nebudeme schopni a o tom také mluvil Gates, pokud nejsme, posla, nejsme schopni poslat 30 až 40 tisíc vojáků eh, do nějaké operace, tak v podstatě jsme úplně bezbraní. A eh, v jakémkoliv potenciálním konfliktu. A to je šokující pravda. Tyto signály tedy přecházejí na naši adresu, ale já si myslím, že my v SEDE a na dalších forech bychom se měli postarat o to, aby byla revidována tato politika. V těch, na papíře všechno vypadá nádherně, máme společnou bezpečnostní a obranou politiku, někteří říkají, že neexistují. Někteří tedy mají ten názor. Potom máme vysokou představitelku, a která nejedná vždy aktuálně. A na to jde především o bezpečnost. A pokud vyjde najevo, že v případě, eh, doufíme, že k tomu nedojde nějaké zásadní krize, eh, nebudeme moci zasáhnout, tak to bude eh, konec všech eh, vztahů. Omlouvám se, že jsem tak pesi, takovým pesimistou. Tano, please. Sorry, I... Kolega Tanok. Pane předsedo, já jsem si srovnávala myšlenky a je to ještě jedna věc, kterou bych chtěl dodat. Úplně souhlasím s Jackem Sariusem Volským, eh, protože eh, je spousta věcí na papíře ohledně úloze EU, ale ve skutečnosti vnímání naší úlohy je dost negativní ohledně EUPOLu a další spolupráce. Estonci kritizovali mnohé prvky, ale opravdu jsem chtěl mluvit o tom, že například Brito, Briti, britští poslanci, možná to není překvapivé, eh, já vím, že to není pan Pasku, ale pan Pasku nám sdělil a já mohu eh, potvrdit, že tak byla v socialistické politické skupině, kde protože se takto setkávají v jednotlivých politických skupinách. Došlo k otevřenému útoku na úlohu eh, evropských poslanců a celému přeskumu eh, společné bezpečnostní obrané politiky ze strany eh, jednoho představitele liberistické strany. Musím tedy říci, že pan Pasku velice statečně hra, hájil úlohu Evropského parlamentu ohledně s, SBOP a musím říci, že to byla veliká nespokojenost vedená národní parlamenty, především tedy Brity, eh, ohled naší úlohy ve všech těchto operacích. Vracím se k tomu, co už, eh, čím se zabývá pan mm, Brock, pan Duff ohledně eh, toho, jakým způsobem, v jakém formátu se můžeme setkávat, pokud tento formát parlamentního shromáždění tedy selhává. A v průběhu víkendu se snažili dojednat, jakým způsobem bychom mohli poskytovat, že by tam mohlo být 10% nebo možná 15%, nikoli jen 6% by tedy bylo zastoupeno eh, poslanci z Evropského parlamentu. Eh, to pak musí rozhodnout zpravodajové nebo nevím kdo tady v Evropském parlamentu. Musíme tuto věc uzavřít, eh, protože pokud se nám to nepodaří dohodnout, tak by to samozřejmě bylo velice eh, nepříjemné. A chtěla se vás informovat o tom, co se dělo ve socialistické skupině. Eh, děkuji, eh, říká pan předseda, ještě někdo. Další bod je návrh na usnesení ohledně článku 9 a 10 protokolu 1 Lisabonské smlouvy o parlamentní spolupráci v oblasti společné bezpečnostní a zahraniční politiky a společné bezpečnostní a obrané politiky. Na poslední schůzi jsme se rozhodli, že připravíme návrh usnesení, které bude vyjadřovat určité naše stanovisko o tom, jak bychom měli spolupracovat s národními parlamenty na monitorování společné eh, zahraniční a bezpečnostní politika a společné bezpečnostní a obrané politiky. Eh, je třeba dát jasný mandát. Rád bych vysvětlil pozadí celé věci. Debata ohledně parlamentního monitorování SZBP je v protokolu 1 eh, Lisabonské smlouvy a tam se hovoří o úloze národních parlamentů. Na základě tohoto textu je možné organizovat eh, zasedání s národními protistranami a diskutovat eh, o SZBP a eh, SBOP. Usilujeme o to, aby docházelo k meziparlamentní spolupráci tak, že nejdříve bude námi tedy odsouhlasena Eh, jedině za, té, za této situace lze podnikat eh, formální mm, spolupráci. V oblasti SZBP a SBP smlouva nám v tom dává jen možnost monitorovat takovéto politiky. Naše přítomnost na jakékoliv formě meziparlamentních eh, zasedání, mm, která se zabývá těmito tématy, by měla mít institucionální základ pan Brock, Gualtieri a Duff připravili text, který byl včera rozeslán, ale je k dispozici jen anglicky. Tento text se zakládá na předchozím textu přijatém naším výborem, konkrétně na základě zprávy pana Albertiniho a pana Gualtieriho Tyto zprávy byly nedávno odhlasovány. Můžeme-li se zhodnout na tom, že tento text budeme hlasovat dnes odpoledne, pan Albertini jej přednese na plenární zasedání a to pokud tedy konference předsedů se rozhodne, že tento bod pořadu může být zařazen na jednání. Teď přidám slovo kolegům, kteří přispěli k vytvoření tohoto textu a, z, a otevřu celou diskuzi. Jako první promluví pan Brok. Prosím, máte slovo jenom jedno doplnění, pane předsedo, k tomu, co jste právě řekl. Abych to neopakoval, to, co jste říkal. K této otázce se v tuto chvíli odehrávají velmi intenzivní debaty na půdě národních parlamentů, ale také ve společnosti. Existují jaksi zásadní rozdíly mezi evropskými politiky, to znamená mezi eh, politiky na úrovni evropských institucí a na úrovni národních parlamentů. To znamená, že my jsme tady trošičku omezení u této debaty. U tohoto interparlamentárního schromáždění tady jde o článek 9. Tady jsme taky zmínili bod 4, ale tady jde v podstatě o společný, nejde o společný postoj, tady jde o spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A my jsme tady hovořili o jaksi tom minimálním nutném nebo možném zapojení Evropského parlamentu. Spolupráce a rozdělené kompetence jak si existují a o tom musíme hovořit. To je jak si na pořadu dne a e, tady ta spolupráce probíhá jinak než na úrovni kozaku. My musíme samozřejmě jednat v souladu s Lisabonskou smlouvou, taky musíme zohledňovat také rozpočtové eh, kapacity. A je důležité, aby Evropský parlament se tedy mohl nějakým způsobem podílet na tom rozhodovacím procesu, ale také na přeskum rozpočtu. A co se týče eh, národních eh, parlamentů, tak ti samozřejmě mají poslední slovo, co se týče jejich rozpočtu a jejich účasti. Národní parlamenty mají své pravomoci, svá práva. Samozřejmě každé národní parlamenty dodržují ústavu vlastního státu. A poté máme spoustu národních parlamentů, kteří jaksi si vyložili Lisabonskou smlouvu trošičku jinak. To znamená, že tady dochází k problematickým výkladům. Proto, se, proto jsme se tedy také sešli v rámci trojky a e, také jsme se sešli s představiteli národních parlamentů, abychom si toto nějakým způsobem vyjasnili. Tady jde v podstatě E, nejde o nějaké jednotné, jednorázové rozhodnutí. Tady jde o to, jak se ta spolupráce mezi námi a zástupci národních parlamentů bude odehrávat do budoucnosti, jakým způsobem budeme spolupracovat a proto si myslím, že bychom se v následujících e, měsících tomuto tématu opravdu e, měli věnovat. A za polského předsednicí doufáme, že tu možnost k této debatě budeme mít. Já bych byl velmi rád, aby naši polští kolegové také také poslanci polského parlamentu s námi co nejintenzivněji debatovali, tak aby už k takovýmto nedorozuměním již nedocházelo, abychom opravdu nějakým způsobem na tom zapracovali. Takže já bych poprosil opravdu a vyzval eh, naše kolegy, aby k této debatě došlo, abychom našli nějaké řešení a aby ta spolupráce se odehrávala na jasném základě. Já si myslím, že tady máme ten dokument před sebou. O těch jednotlivých bodech se ještě musíme bavit, ale v každém případě si musíme ujasnit, jak ta spolupráce bude do budoucna vypadat. Pan Gualtieri není přítomen. Pane Dafe, máte slovo. Pane předsedo, jsem velice vděčný za to, že výbor podpořil stanovisko nás Opravdu musíme prosazovat zájmy Evropského parlamentu se sebedůvěrou, slušně, ale také systematicky. Předchozí diskuze o NATO ukazuje, že to není jen záležitost kozaku, ale že tato situace je mnohem rozšířenější eh, po spektru politik národních parlamentů. A to, že snad nám dostatečně nedůvěřují nebo nás dostatečně neocenují. Stanovisko a parlamentu by mělo být vážno ne proto, že, že tedy máme nějaké místo kvůli eh, protokolu, ale proto, že se snažíme zlepšovat kvalitu společné zahraniční, bezpečnostní a obrané politiky. Evropský parlament může pomáhat radě v plnění společné politiky. Řešení navrhované kozakem nebude fungovat. Nebude fungovat v kozaku, protože vylučuje zahraniční ne, specialisty z národních parlamentů na eh, zahraniční bezpečnostní a politiku. A nebude to fungovat ani směrem k nám. Důležité je, Abychom jasně řekli, že tu není dohoda mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Důležité je, abychom podporovali konference předsedů parlamentu a e, Kozák k tomu, abychom nalezli komplexní celostní dohodu mezi námi všemi. Vím, že pan předseda Buzek by byl rád, kdybychom jasně ve výboru zaujali pevné stanovisko a stejně taky na plenárním zasedání, protože pan Buzek je člověk, který teď za polského předsednictví nebude mít usnadněnou pozici. Proto dnes odpoledne, až budeme toto probírat, bych chtěla, abychom se tedy shodli na tomto stanovisku, abychom odsouhlasili a aby konference předsedů následně uznala, že se jedná o velice důležitý postup a aby to tedy bylo přijato na pořad plenárního zasedání. Jako další promluví pan Tanok. Děkuji. Já jsem se o tom vágně už zmiňoval předtím. Hlavní věc je postoj národních parlamentů, zejména francouzského a britského. A ty trvají na tom, že my jsme prostě jedna další delegace jako například eh, Irán, tedy, že tam můžeme poslat šest zástupců. A já jsem to řekl Richardovi Ottawovi, což je normálně rozumný člověk, který není nepřátelsky naladěný vůči Evropskému parlamentu, ale musí samozřejmě reflektovat eh, postoj dolní sněmovny a dá se s ním o tom mluvit. A já jsem mu řekl, že šest evropských poslanců není dostatečné a uspokojivé a bavili jsme se o tom, jestli by bylo možné přijmout těch 10%, tedy, že by existoval z kontingentu těch asi 150, by se poslalo 15. Jestli by eh, u toho Taky jsem mu vysvětlil, že kdyby jich bylo jenom šest z Evropského parlamentu, tak by se tam asi nedostal zástupce konzervativců, což by bylo asi eh, škoda takže by tím ublížil vlastní straně. Takže on je otevřený eh, jednáním. Já jsem, bych původně navrhoval, jsem původně navrhoval vyšší počet s tím, že by se spočítal celkový počet těch národních poslanců 27, což je asi 7300, by se rozdělilo 50. 7700 a z bylo by jich asi 750, takže by to bylo asi 12%. Pokud bychom se mohli eh, dohodnout na asi 20 eh, evropských poslancích, s tím, že by se to mohlo každý rok eh, nějak přehodnotit, tak bychom se na, základě mohli dohodnout. Teď jsme ve slepé lučce pokud budeme požadovat nějaké nerealistické číslo, Možná, že panu Davovi se líbilo 30, 40, nebo já nevím, kolik z toho celkového zhromáždění, tak si myslím, a také si myslím, že spousta z těch kolegů by vůbec nebyla přítomná. Já jsem kolikrát eh, byl v pozici osamělého hráče, kdy eh, jsme vypadali jako vypadalo, že to nemyslíme vážně. Jedna věc tvrdit, že by nás mělo být mnohem více, ale potom nejsme schopni dodat potřebné poslance. Takže když eh, budeme souhlasit s menším počtem a dohodneme se na tom, že by to bylo možné přehodnotit, tak to bude mnohem lepší. A další věc, na které záleželo Richardovi Otevojovi, bylo to, že Evropský parlament by neměl poskytovat tady zázemí a sekretariá, protože by se tím příliš europeanizovalo celé to zasedání Kosaku, takže by to mělo dále pokračovat v národních parlamentech na základě těch měnících se předsednictví nebo ad hoc, kdo bude mít k dispozici prostory. Měli bychom také připraveni ke kompromisu. Já si také nemyslím, že to nutně muselo být v této budově. Já myslím, že pokud někdo, někomu se líbí eh, je do jiných národních parlamentů, tak proč ne? Ale zajímalo by mě, co si myslí Andrew a Elmar o těch eh, počtech poslanců, protože pokud budeme požadovat vysoký počet, tak se asi nikam nedostaneme. Dalším řečníkem je pan Sáriu Švolsky. Děkuji. Vzhledem eh, zvláštní povaze SZBP a SBOP nevím, proč musím mít dvě zkratky, tak eh, musí být zastoupeny oba parlamenty nebo obě parlamentní strany. A myslím, že hlavní otázka není, kolik těch poslanců bude, jak eh, o tom hovořil Charles, ale spíš kdo. Eh, jaké bude složení těch lidí, kteří přijdou z národních parlamentů. Já nechci opakovat to, co jsem už říkal že existují dva světy obrany a bezpečnostní politiky. Jednak je to, jsou to poslanci, kteří se specializují na NATO a pak jsou to ti, kteří se specializují na EU. A já si myslím, že COSAC není skutečně správné grémium pro diskusi o těch otázkách, co to pro lidé, kteří neúplně chápou povahu problému. Napadlo mě, jestli by to nemohl být Kofak. Kofak, eh, jenom jak připomenul, je konference předsedů výboru pro zahraniční záležitosti národních parlamentů. Já jsem se také kdysi zúčastnil. A jeden závěr po té zkušenosti s tím je ten, že COFAC, což je charakteristické pro národní parlamenty, se snaží objevovat Ameriku. Pamatuji si na jednoho bulharského poslance, byl to váš ministr obrany, chtěl se stát eh, generálním tajemníkem na to, pan Pasy. Začal diskusi eh, velmi odhodlaně s tím, že mm, bránil roli Evropského parlamentu, bez toho věděl, že to vlastně už existuje. Úlohu Evropského parlamentu, přitom si nevědomil, že už to dávno všechno probíhá. Hovořil o společných misích, delegacích a něco všechno. Snažil se vytvořit něco od začátku, přitom už to dávno je a funguje. Takže myslím, že nejde jenom o to kolik, ale také kdo, aby ti lidé, kteří na ta zasedání přijedou, Tak a já se skutečně myslím, že by to mělo být tady, měl by to být náš sekretariat a tato budova, ale důležité, abychom se dohodli o tom, které části nebo ze kterých výborů ti lidé budou pocházet. Musí to být lidé, kteří mají dvojí eh, problematiku na starosti, kteří se vyznají jak v NATO, tak v EU, aby to nebyly takový tě, um, specialisté, kteří ignorují druhou část rovnice. A bohužel v národních parlamentech se příliš důrazňuje korporátní egoistické zájmy na celé té konstrukci. Jsou to eh, krátkozrací nebo krátkozraké vize. Nepodaří se nám prosadit nic dlouhodobější, pokud nám nepodaří propojit trochu tu celoevropskou a národní úroveň. Musíme zapomínat na určité citlivé otázky. Musíme se přesto přenést a to platí i pro ty naše kolegy z národních parlamentů. v této zprávě vůbec není zmíněn kofak. Pokud tady je nějaká skupina lidí, se kterými můžete mluvit a vést nějaké pedagogické eh, úsilí, tak to jsou lidé z kofaku. Kdybych já měl rozhodnovat o tom, kdo bude přítomen na těch meziparlamentních eh, zasedáních, tak bych vybral lidi z výboru pro obranu, pro, z delegace pro NATO, výboru pro zahraniční záležitosti a e, e, to složení e, nebo ten poměr mezi nimi bychom měli stanovit tak, aby to byli zástupci, kteří reflektují uvažování o těch záležitostech v národních parlamentech. Určitě to není kosak a určitě to nejsou lidé jenom, kteří se vyznají v zahraniční politice. Rozhodně by to měli být lidé, kteří se vyznají v NATO. Neměli být lidé, kteří se vyznají jenom v NATO nebo jenom v EU. A naopak. Neměli by to být jenom lidé, kteří se vyznají v SZBP a nevědí nic o skutečném životě. Altri due colleghi. Další dva kolegové, paní Brandner a Chuntis. Prego Brandner, prima. Brand, paní Brandner. Thank you very much. Um, I... Děkuji vám. Jen stručně bych chtěla dodat, že podporujeme postoj pana Broka a Gualtieriho. Diskutovali jsme o tom s národními poslanci. Většina se který zabývá a sleduje toto téma v odstavci 2 můžu říci, že to je velice dobrý odstavec. A já bych chtěla tady jen vyjádřit podporu, abych mluvila stručně. Předseda, kolega Chuntis, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, kolegové. Já tady zastupuji kolegyně Losing, která se dnes nemůže účastnit jednání. My si myslíme, že v rámci tohoto schromáždění a v rámci spolupráce Evropského parlamentu s národními parlamenty je třeba nezapomínat na jednu věc. Musíme udělat všechno pro to, aby byla posílena role národních parlamentů. A proč to říkám? protože co se týče zahraničně obrané politiky, tak ta zůstává v pravomocích národních parlamentů. Ale co se děje? Já například jsem nepochopil všechna hodnocení, které jsme obdrželi ze strany národních parlamentů, kteří se zabývají těmito pravomocemi. V tuto chvíli například národní parlamenty ztrácejí své pravomoci v oblasti hospodářských a ekonomických politik a v souladu s prvním protokolem Lisabonské smlouvy a články 9 a 10 si myslíme, že by měla existovat parlamentní kontrola, která se týká uh, zahraniční a obrané politiky. Nicméně, tato kontrola by měla splňovat určité podmínky. Toto schromáždění by mělo mít tu možnost odsouhlasit nebo zamítnout jakoukoliv aktivitu a nebo misi v rámci společné zahraniční a obrané politiky. Co se týče toho článku 10, který máme v usnesení, tak toto schromáždění by mělo mít ty pravomoce vyslat své pozorovatele na jakoukoliv misi v rámci této politiky. A proto bych, pane předsedo, rád zopakoval jednu věc. Tady musí platit jasné pravomoce Evropského parlamentu, také co se týče Evropské vnější služby. Uh, národní parlamenty by poté měli mít také právo vyžádat si všechna hodnocení týkající se této služby. Poté toto meziparlamentní schromáždění by mělo mít možnost vydávat závazná usnesení, aniž by jakýmkoliv způsobem omezovala pravomoci národních parlamentů. A dále, milé kolegyně, milí kolegové, já si myslím, že bychom tady měli hovořit eh, zcela jasně a bez jakéhokoliv eh, opovrhování o národních parlamentech. Já si myslím, že ta spolupráce by opravdu měla zohledňovat pravomoce jak národních parlamentů, tak eh, naše. Dále se musíme také rozhodnout, kdo bude tedy tím eh, reprezentantem národních eh, parlamentů. Kdo bude zastupovat národní parlamenty v interparlamentárním schromáždění, protože ta reprezentace musí odpovídat skutečnosti, ale musí také zobrazovat rozdělení politických frakcí. A k čemu by to mohlo vést? Mohlo by to vést k tomu, že pokud by ta reprezentace neodpovídala eh, jak si tomu skutečnému rozdělení v národních parlamentech, tak by ta reprezentace vlastně nebyla reálná nebo neodpovídala skutečnosti. A to, to, nemůžeme, domlu- to nemůžeme dovolit. Děkuji. Někdo další už se o slovo nehlásí. A pan Carius Volsky ještě a pan Dav, dobře. A pan Brok. pan Sarius Volský jako první, potom pan Dav a nakonec pan Prok. Jak už jsem naznačil, úlo, úroveň kozáku a předsedu parlamentu není vhodná na to, abychom připravovali návrh. Za druhé, soustředění diskuze na velikost není dobrou cestou, protože nejde o to, že by toto, tento orgán měl být nějaký reprezentativní a, a že by se musel říct, že když Malta má tři zástupce, tak německá reprezentace musí být desetkrát větší. Já jsem se snažil přesvědčit Polský národní parlament o tom, aby za polského předsednictví něco takového bylo předloženo, tento formát, tedy aby se probral, myslím, Not Conference on Foreign Affairs. Konfdenak, takže by to byla takže byla konference jednotlivých výborů, které se na to zaměřují v parlamentech, to znamená výbory pro NATO, pro zahraniční, pro obranu a ty by tedy zasedaly společně. Nehledě na velikost, řekněme, by tam byly eh, dva předsedové a místopředsedové um, zahraničního, pak by tam byl šéf delegace NATO, šéf, zahraniční, eh, pardon, šéf obraného výboru. A to by eh, stačilo. Nemusí to ale být nějaký reprezentativní orgán, který by se odrážel od toho, jak my jsme se konstituovali nebo jak vznikla Evropská unie. Eh, zastoupení by mělo být eh, zaměřeno především na to, abychom byli schopni diskutovat o zahraniční obrané a bezpečnostní politice. Eh, možná bychom mohli jako výbor eh, pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu mohli toto svolat jako prostý konzultační eh, výbor nebo o konzultační zasedání, eh, které by nastínilo, jak postupovat dál kdybychom byli v rukou předsedů parlamentu nebo v rukou kozaku, tak se nedostaneme k brzkému výsledku ale předsedové eh, výborů na, z národních parlamentů, výborů tedy pro zahraničí, obranu a NATO, vidí, že tu jsou nedostatky, které je třeba napravit a můžeme se pohnout s nimi vpřed. To by nám tedy umožňovalo, abychom se takto setkali, abychom diskutovali s lidmi, eh, které, kteří pracují na stejné vlnové délce a pokud tedy to není stejná vlnová délka, tak alespoň eh, mají eh, podobné vnímání eh, bezpečnostní, obrané politiky, politiku vztahu s NATO a podobně. Věc, která se mi tady líbí, a musím to říct si Francisce, ale už je pryč, říkala, že si líbí bod číslo dva podle mne je dobrý, ale je triviální. Ano, potřebujeme parlamentní spolupráci. Klíčový bod je bod číslo 3, kdy litujeme dosadku dohody nebo schody na konferenci předsedů eh, parlamentu ze 4. 5. dubna a těšíme se na eh, další konzultace, takže my bychom se snažili takto připravit ty konzultace. Já se budu snažit přesvědčit eh, Národní parlament polský k tomu, aby podporoval za předsednictví tuto myšlenku, abychom se vymanili z této slepé uličky, abychom nepokračovali eh, tím směrem, který nikam nevede. Děkuji. Pane Dafe, máte slovo. Eh, I'm Děkuji. To, co říkal Jacek, je naprosto um, správné. Ten klíčový odstavec je tady odstavec číslo 3, kde vlastně říkáme, že dohoda neexistuje. To je ta nejdůležitější věc, o kterou se musíme snažit. Protože na závěr Kosaku v Budapešti většina národních poslanců, kteří tam byla, kteří tam, která tam byla, dospěla k závěru, že byla věc vyřízena a že specializovaný kosak pro zahraniční obranou politiku je něco, s čím souhlasí Evropský parlament, ale my musíme jasně dát najevo, že tomu tak není. Musíme být víc času na to, abychom eh, narušili mm, toto povědomí o roli Evropského parlamentu a o společné bezpeč, zahraniční a bezpečnostní politice. Musíme také mít víc času na to, abychom rekalibrovali na to a Lady Ashton a pan Rompej by měli usilovat o nějaký viditelný úspěch v oblasti společné zahraniční politiky, aby bylo jasné, že i Evropa má zájem, který je schopna globálně prosazovat s nějakým výsledkem, protože pořád jsme ještě neuspěli a ne, nejsme schopni ukázat, že něčeho, nějaké výsledky máme. Ta nová forma meziparlamentní spolupráce musí částečně být reprezentativní, tedy musí odpovídat eh, územnímu eh, rozdělení a stranické pluralitě, ale jinak tady musí mít specialisty, tak aby byli zastoupeni lidé, kteří se v těch věcech vyznají, a to jak od nás, tak od národních parlamentů. Kozak se v podstatě rozhodl zrušit Kofak a Kofed, tedy ten ty předsedy výboru pro obranu. Takže bez nějakých velkých konsultací eh, přijímá rozhodnutí eh, za celé národní parlamenty. A pro mě to eh, bude obtížné oživit eh, tento formát. My to musíme co nejvíce podporovat. A myslím, že to usnesení je správný krok. Charlesovi Tanakovi bych chtěl říct, že to britské trvání na tom, že se nebudou v žádném případě scházet na půdě Evropského parlamentu je úplně absurdní a dětinské. A také to stojí peníze. Náklady na vždycky nalezení nějakých prostor, které by byly vhodné pro takový eh, počet poslanců a pro uspořádání eh, konference s mnoha jazyky je obtížné a Myslím, že se to ani nebudou moci dovolit. A Britové například trvají na tom, že by se to mělo scházet v budově rady eh, v Justus Lipsius, což je zase absurdní, protože v té budově rozhodně není tak velký sál, který eh, je potřeba. Takže si myslím, že to malicherný a, a odsouzení hodní postoj britské strany a myslím, že to jenom ukazuje to pohrdání, které mají vůči EU. A co se týče té reprezentativnosti, nemyslím, že bychom tím měli být moc posedlí a té velikosti zastoupení šest je směšné a to rozhodně nemůžeme přijmout. 20 162 je 32,4 evropských poslanců. To mi přijde jako jako rozumné číslo. Určitě by to zahrnovalo i zastoupení britských konzervativců a rozhodně i GUE. Ultimo intervento, il kolega... Jako poslední kolega Brok k tomuto tématu. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že tady existuje velká podpora pro tento postoj Myslím si, že jsme velmi jasně řekli v některých našich prohlášení, že těch 40%, že my si myslíme, že by to měl, měla být jedna třetina národní parlamenty. U národních parlamentů jsme hovořili o čtyřech. A ve chvíli, kdyby tomu tak bylo, tak u Evropského parlamentu by to mělo být opravdu minimálně 27. To znamená, že těch šest, eh, to si myslím, že je číslo, které musí být jasně navýšeno. S panem Sariušem Volským tedy nesouhlasím, a to z dvou bodů. U národních parlamentů to nejsou ti předsedové, kteří mají poslední slovo, ale mluvčí frakcí. A to by znamenalo, že by nebyl zohledněn návrh opozice, ale my chceme v tomto schromáždění mít také zástupci, zástupce opozice. Tady si myslím, že to zastoupení by mělo být co nejširší. Pouze tehdy to opravdu bude mít smysl. To znamená, že já si myslím, že bychom také měli tedy nechat na národních parlamentem, aby se eh, na národních parlamentech, aby se rozhodli, koho vyšlu. Stejně tak jako my tady budeme vysílat zástupce AFETu. To znamená, že takto bychom mohli postupovat. Ještě dvě připomínky, které vyplynuly z debaty to tedy, co říkal pan Sariuš Volký, Volský, že Kosák by neměl být tím jaksi příslušným eh, orgánem. Já eh, si myslím, že Kozak si právě myslí, že oni by to měli být a já si proto myslím, že tady by ta věta měla být z třetího odstavce vyškrtnuta. A poté ještě jeden bod. také v odstavci. Tady se hovoří o tom, že Polish presidency in reaching an agreement. Takže polské předsednictví, které by dosáhlo dohody, dohody s národními parlamenty. A já si tady myslím, že by mělo být napsáno dohoda mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, takže tady chybí to Evropský parlament. To znamená, že to nemůžeme vyžadovat jaksi od národních parlamentů. Měla by to být dohoda mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A my bychom tady tudíž mohli být takovým prostředníkem pro polské předsednictví. Kolega Dav? Yes, uh... Kolega Dav ještě? Já nepochybně souhlasím s tím, co říká Elmar o na tom druhém bodu. Vyjadřuje to to, co se snaží dělat lépe, takže bychom mohli napsat, že do, jde o dosažení dohody mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. K tomu prvnímu návrhu, kde Eh, bychom teď zrušili tu, tu laskavou zmínku kozáku. Já si nemyslím, že by to bylo diplomatické. Kozák eh, nakonec došel aspoň k závěru, že se bude, bude zabývat těmi dalšími možnostmi. Proto by bylo diplomatičtější to uznat ale není to žádná zásadní otázka. Poslední slovo má kolega Brok. Já rozumím kolegovi Dafovi. My jsme přece oba dva trpěli na tom zasedání v Budapešti. A to nejlaskavější, co bychom mohli říci k zasedání kozaku, je neříci nic. Co se týče německé a britské eh, delegace, tak jestli po po eh, změně jednacího řádu by vlastně ta usnesení z Budapešti již měla být základem pro vytvoření takovéhoto interparlamentárního eh, schromáždění. Nicméně v tuto chvíli to nechceme příliš jaksi dohloubky vysvětlovat, to znamená, že bude lepší, když, tomu neřek, když k tomu neřekneme nic because, because Elmar... Elmar Brock má v tom mnohem větší zkušenost než já a je taky mnohem starší. Jsem připraven s jeho návrhem souhlasit. Takže nebudeme vyndavat tu závěrečnou klauzuli. Kolegové, já bych byl nerad, eh, abychom začali hovořit o tom, kdo tedy eh, z vás pro mě pravdu. Já eh, to interpretuji tak, že pan Davti měl na mysli, že má mnohem dlouholetější zkušenosti, že nehovořil o věku. Děkuji vám, kolegové. Do 11 hodin přeruší tuto schůzi, kdy bude zasedat úřad předsednictva a předsednictvo bude zasedat do 11.30. Chci vám ještě připomenout, že budeme hlasovat o tomto textu a protože nemáme čas napsat pozměňovací návrhy, tak eventuální pozměňovací návrhy budou přijímány jako ústní pozměňovací návrhy a budou hlasováni dnes odpoledne. Děkuji za pozornost.